do it. Okay, let's do robotics. It is now. Tak, čeká nás robotika. Kolegyně a kolegové, můžeme zahájit tento dlouho očekávaný bod. Máme už tady kolegu z komise? Dobrá, tak, tak jako tak začneme. Jedná se tedy o bod 5. Návrh stanoviska pana Bonyho ke zprávě z vlastního podnětu týkající se komplexní evropské průmyslové politiky v oblasti umělé inteligence a robotiky z jeho pera. Jak víte, výbor Libe je do toho zapojen podle... Teď nevím, co se děje s těmi obrazovkami, si už máme hlasovat, ale stejně tak budu pokračovat. Podle článku 54 jednacího řádu u umělé inteligence a robotiky je k tomu Libe propojen, připojen právě z hlediska ochrany soukromí. 23. října je termín, který je velmi krátký a následně se tedy koordinátoři dohodli, že se o tom bude jednat pouze anglicky, takže požádám pana Bonyho, aby předložil svůj návrh stanoviska a potom může proběhnout krátká diskuse. Tak Michale, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víte, umělá inteligence je jednou ze strategických technologií 21. století. A to jak po celém světě, tak i v Evropě. Přináší pozitivní změny pro evropské hospodářství s tím, že zvyšuje inovace, produktivitu, hospodářskou soutěž, ale také blahobyt našich občanů můžeme optimalizovat výrobu. A používat ji v řadě oblastí. Na druhou stranu probíhá určitá bitva mezi optimistickými a pesimistickými scénáři. Třeba ve zdravotnictví máme systémy, které umožní diagnostikovat srdeční zástavu anebo jiné životohrožující stavy v energetice a oblasti osobní asistence, která se dá používat každý den, se také můžou objevit přínosy. Vím, že zde existují hrozby pro trh práce a že existují i jiné postoje k umělé inteligenci. Rychlý rozvoj nových technologií a systémů umělé inteligence nicméně také přináší určité hrozby, protože se tato technika může použít ve zlé vůli, což může mít negativní dopad na digitální bezpečnost. S tím, že zločinci můžou naučit stroje třeba hackovat. Kromě toho nestátní aktéři mohou třeba použít běžné drony k vojenským účelům. A má to také dopad na politickou bezpečnost, prostřednictvím profilace, represe a dezinformačních kampaní. Umělá inteligence se dá skutečně použít k tomu, aby velmi efektivně široce provedla útok. A právě proto je zásadní, abychom zajistili alespoň já si to myslím, komplexní přístup, který vychází z toho, že člověk stojí ve středu celé záležitosti. Tak to musíme přistupovat k Evropské, v Evropské unii k vývoji této technologie. Je potřeba zabránit fragmentaci. Víte, že ve Francii, v Německu a ve Estonsku, ve Finsku, v Polsku také konec konců, eh, se pracuje na eh, jejich vlastní strategii, ale je potřeba předejít fragmentaci, protože naše trhy a naše společnosti určitě budou mít velký přínos z toho, pokud budeme mít celoevropský přístup, na základě kterého instituce EU, výzkumné ústavy a členské státy budou spolupracovat. Rozvoj umělé inteligence musí bez pochyby probíhat při plném zachování základních práv, tak jako je máme zakotvena v listině. A především se to týká zásady ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a bezpečnosti a pravidla podle GDPR. To je jedno z témat, kterým jsem se věnoval v tomto návrhu zprávy a doufám, že Libe takto přispějeme ke zprávě, kterou má v gestci výbor ITRE. V návrhu zprávy se také zabývám etickými aspekty využívání umělé inteligence. Soustředuji se na transparentnost a na vysvětlitelnost algoritmů. A také spravedlnost a rovné příležitosti. Agentura pro základní zpráva, eh, práva pardon, měla zprávu k algoritmům a musíme se určitě zabývat i těmito aspekty. Lidské chápaní systému umělé inteligence bude základním předpokladem posílení důvěry a informovanosti spotřebitelů, což zase následně umožní další rozvoj umělé inteligence. Uživatelé totiž musí vědět, jak se používají jejich údaje a zároveň by měli vědět, že když komunikuji, s těmito stroji, takže se to mohou naučit a následně se bude zvyšovat jejich důvěra. Existují studie, interakce mezi lidmi a chatboxy, chatboty, pardon. jsou to učící se stroje, které se často nepředstavují jako stroje. Tvrdí o sobě, že jsou lidi. A je tedy jasné, že zde potřebujeme nastavit jasná pravidla. Další důležitá věc. Jak to bude s kontrolovatelností? Když se zamýšlíme nad vývojem umělé inteligence, tak především musíme zajistit, aby byly pod kontrolou lidí, pokud se chceme v budoucnosti vyhnout problémům. V návrhu zprávy nakonec hovořím o tom, jak důležité je zajistit kvalitu údajů, které se budou používat při vytváření algoritmů. Budeme-li používat staré, neúplné či nesprávné údaje, tak to může vést ke špatnému předvídání a může to vést k zaujatosti či dokonce diskriminaci. A právě proto je potřeba je učit na základě e, kvalitních, širokých vzorků, tak abychom zajistili statistickou paritu. Je potřeba vytvořit celoevropský přístup k umělé inteligenci. To bude zcela zásadní proto, aby naše standardy týkající se ochrany našich hodnot, naší etiky a základních práv byly opravdu základem pro rozvoj umělé inteligence. Takže budu se těšit na další práci se stínovými zpravodaj. Děkuji. Ano, tak eh, opravdu si upozornila několik eh, otázek, které musíme řešit v otázce robotiky, třeba ty algoritmy. Celá ta zpráva je nesmírně zajímavá, děkuji ti za ní. Ehm, dáme rovnou slovo kolegům, kteří si přijí vystoupit v diskusi. Nejprve pan Pada, prosím. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, umělá inteligence, to je něco nesmírně mocného, co ovlivňuje naše životy každý den. A sice je to, pro Evropu je důležité, aby byla průkopníkem v této oblasti, to je důležité, ale zároveň by Evropa měla být hlavně lídrem v rozvoji takové umělé inteligence, která bude vycházet ze silných etických zásad. A tyto zásady musí být zároveň transparentní. Jedna z takových hlavních výzev pro Evropskou unii, která si chce zachovat konkurenceschopnost, je zaručit to, aby umělá inteligence se využívala ve všech oblastech průmyslu, protože dnes zatím je to pouze malá část firm, které využívají umělou mm, inteligenci. V roce 2017 to bylo pouze 25 firm, které využívaly třeba analýzu velkého objemu dat a co se týče a u těch malých a středních podniků tam to bylo pouze 10 Měli bychom navýšit ta čísla, takže zapotřebí také navýšit investice. To je naprosto zásadní, ale ještě důležitější je skutečnost, že další rozvoj umělé inteligence nesmí jít na vrub zodpovědnému chování, protože je zde potenciál určitého zlovolného využívání a to narušuje bezpečnost a také snižuje důvěru lidí, kterou mají v umělou inteligenci. Takže je důležité, abychom z toho vycházeli. Zároveň musíme respektovat i článek 7 a 9 listiny základních práv a také potřebujeme respektovat eh, příslušné články obecného nařízení o ochraně údajů. Já sám předložím několik pozměňovacích návrhů, které ještě posílí ochranu soukromí a rovněž budou bojovat třeba s určitou předpojatostí algoritmu. Eh, chtěl bych poděkovat panu Bonimu za spolupráci a těším se na její další pokračování. Děkuji. Nyní paní Ana Gomeš, prosím. Já naprosto souhlasím s panem Bonem v tom, že to, o co zde jde, je etika, je ten eh, přístup, eh, v jehož centru je člověk. Člověk musí vládnout těm strojům. Problémem je to, jak eh, dostihnout ten rychlý vývoj, k němuž již dochází. Už zde máme vývoj, máme zde různé aplikace. Mm, například v Číně mají určité systémy, které mm, jak si hodnotí uvěryschopnost eh, klientů, ale zároveň tam hrou v úvahu jakési dobré chování těch lidí. A třeba, dokonce jsem se nedávno dočetla, že třeba v, eh, v Německu je firma, která se nazývá Tech, a je to služba, která by se chtěla stát jakýmsi jakým Amazonem. A oni odcházejí od takových tradičních metod, jako je třeba podívat se na úvěrovou historii klienta, ale spíše třeba proskoumávají různé údaje na Facebooku, aby, si, aby zjistili bonitu klienta. A také mm, to vypadá, že některé firmy třeba využívají ty informace pro určitá rozhodování eh, pro poskytování úvěru v subsaharské Africe? Čili je důležité zamyslet se nad tím, aby všechny ty hlavní věci byly brány v úvahu, jak to budeme všechno kontrolovat, jak to budeme. Mm, také pan Bony například zmínil že je možné potom to všechno využívat i pro velice zlovolné využívání, například třeba ty eh, zabijácké drony a tak dále. Děkuji. Nyní komise, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo. My samozřejmě souhlasíme s tím, že musíme v této oblasti našlapovat velice opatrně, musíme brát v úvahu jak případný přínos, tak i hrozby. Je to ale součástí naší strategie. Chceme mít určitý globální přístup a chceme se mm, zaměřit na jak ty pozitivní, tak i ty negativní aspekty. Rovněž jste říkal, nebo píšete tam ve své zprávě, že je důležité úzce spolupracovat taky s technickými eh, pracovníky, s vývojáři. Mm, je to klíčové, protože jsou zde různá také soukromoprávní partnerství, mm, je zde interakce eh, z praktiky, máme zde třeba Horizon 2020 a nebo další. Mm, celý ten eh, Eh, všechno je to velice multidisciplinární, nejedná se pouze o technické aspekty, ale i třeba jsou to ty aspekty právní, eh, etické, legální, ekonomické. A právě z toho důvodu jsme vytvořili tuto odbornou skupinu, pro umělou inteligenci, na které se mají všechny tyto věci probírat. Jsou tam zástupci různých eh, zúčastněných stran, odborníci, technici, zástupci průmyslu, akademické sféry, rovněž jsou tam zástupci třeba uživatelů z různých ehm, oborů. Jsou tam i zástupci občanské společnosti. Cílem této expertní skupiny je připravit eh, určité etické pokyny, určitý kodex. A dalším eh, kýženým Výsledkem jsou eh, doporučení pro průmysl a investice. V bodě 6 jsme vytvořili rovněž, nebo chceme, mm, máme zde tu iniciativu, že zde bude ta eh, Evropská aliance pro umělou inteligenci. Společně budou s tou, um, pak je tam vlastně ještě společná Eh, platforma, kde více než 700 zaregistrovaných osob v této platformě. Já vás také vyzývám k tomu, abyste se stali součástí této platformy a zapojili se do diskuse. A tato mm, odborná skupina na vysoké úrovni se eh, měla schůzi 20. září, zveřejnili zprávu na té platformě. Bohužel nefunguje mikrofon. Omlouvám se, byl se technický problém. Takže ještě to zapakuji. Ta eh, odborná skupina na vysoké úrovni má za úkol eh, ošetřit transparentnost, odpovědnost. Eh, toto všechno je klíčové v té zprávě. Můžete si tu zprávu přečíst, můžete z ní vycházet. Rovněž ta skupina považuje to, nebo důležité to, že ta umělá inteligence bude něco, čemu budou všichni důvěřovat. Nyní, co se týče toho určitého zlovolného využívání umělé inteligence, eh, v našich finančních programech podporujeme takový výzkum a vývoj, který má rovněž eh, dost, který dostatečně transparentní, dostatečně vysvětluje své cíle. Je jasné, že tam ještě zapotřebí více práce. Musí zde být takový systém, který bude bezpečný a důvěryhodný je důležité, aby všechny ty hlavní zásady byly eh, naprosto mm, integrovaně, integrované do celého toho systému. Takže aby jak výrobci, tak klienti všichni chápali účel systému a aby všichni měli pocit, že ty systémy jsou bezpečné a že vycházejí z etických zásad, že to je vlastně všechno tam zabudované od návrhu, to je naše priorita a rovněž to eh, vzneslo, vzešlo i z té diskuse skupiny na vysoké úrovni. Za volné využívání eh, umělé inteligence Mus, ano, musíme si rovněž připustit, že zde může být eh, toto zlovolné využívání, ale s tím musíme bojovat. Mm, musíme bojovat s hrozbami, s různými vzorci. Mm používá se třeba proti mm, bankovnictví. Samozřejmě pak je zde otázka ochrany údajů. Máme zde obecné nařízení o ochraně údajů, to je v srdci nebo v jádru všechno našeho snažení. Snažili jsme se do naší strategie rovněž e, zasadit takový ten e, přístup, kdy v centru je člověk, Chceme zaručit to, že zde bude zachována ochrana údajů, ochrana soukromí, pak je zde požadavek mm, spravedlnosti a transparentnosti. I to je požadavek eh, odborné skupiny na vysoké úrovni, to je také jednou z priorit. Důvěra je důležitá, je třeba zajistit, že je možné vysvětlit, jak ty systémy pracují. Je naprosto zásadní, aby zde panovala důvěra pak už jsem rovněž hovořila o té Evropské alianci pro umělou inteligenci. Ty systémy musí pracovat transparentně a lidé musí být schopni pochopit, jak ty systémy pracují minimálně tak, jak je to relevantní pro ně. A když eh, člověk přichází do interakce s nějakým ehm, tímto systémem, mm, tak ehm, to jsou, to jsou ještě otázky, které se žádají další výzkum. A i v našich finančních programech podporujeme rozvoj různých eh, mm, toho využívání údajů. Je důležité, aby firmy mohly využívat údaje. Nakonec bych ještě chtěla říci, že etika je naší silnou stránkou v Evropské unii. Máme zde GDPR a měli bychom zabudovat všechny zásady etiky do těchto systémů, které vypracováváme. Budeme na tom pracovat jak s tou skupinou na vysoké úrovni, tak i s celou komunitou. Budeme hovořit o možnostech, jak to všechno uplatnit v praxi. Bereme tyto zásady velice vážně. Zároveň je nutné mít zde dobrou rovnováhu mezi regulací a mezi ochranou, abychom zaručili, že umožníme další rozvoj těchto systémů a to, aby přinášely prospěch lidem i firmám. Takže důležité je dobře nastavit tu rovnováhu, abychom to zase s tou regulací nepřehnali. Děkuji. Mě ještě zaujala ta skupina na vysoké úrovni. Jsou tam zástupci průmyslu samozřejmě, eh, ale jsou tam třeba ještě další, říkala se, že tam jsou nevládní organizace, kdo tam ještě zastoupen, eh, co se týče někoho, kdo by se zajímal o ty etické otázky, nemusíte odpovídat eh, dlouze, stačí jenom stručná odpověď. Eh, nevím, zda jsou tam zastoupeny i orgány pro ochranu údajů jako takové, ale je tam mnoho odborníků, kteří eh, vědí hodně o ochraně údajů, jsou tam odborníci, jsou tam také například spotřebitelské organizace, ty tam jsou zastoupeny. No, tak o ochraně údajů vědí všichni. Pane Bony, je to podle článku 54, přispíváme práci výboru ITRE. Je to poměrně velká otázka. 8. listopadu už je eh, termín, takže chcete něco dodat? Ehm, někteří stínoví zpravodové zde nejsou. No, děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat za všechny komentáře, které zazněly z úst mých kolegů. Je důležité, že se na to díváme stejně, že jsme na ehm, těším se na spolupráci. Je důležité, aby ta zpráva byla kvalitní Já chci říct, že se nacházíme na konci našeho legislativního období a tato otázka není tak úplně, není to taková úplně um, legislativa. Myslím si, že pokud ale se nám ta práce podaří, tak vytvoříme jakýsi rámec pro budoucí vývoj tohoto, této oblasti. Takže z politického hlediska je to nesmírně důležité. Za druhé, je Eh, důležité hovořit o tom, proč se vyhnout eh, fragmentaci, fragmentárnosti právní úpravy. Máme zde otázku eh, bezpečnost, ochrana soukromí, ochrana údajů, etické otázky. Myslím si, že to jsou věci, které by mohly být něčím, nějakým pojitkem v Evropské unii, něčím společným ale není to tak, protože třeba i když se hovoří o etických otázkách, tak já, když jsem se zúčastnil nějakých diskusí, kde byly třeba vědci, odborníci, někteří jsou i na té, v té eh, skupině na vysoké úrovni, tak ani z těch diskuzí nemůžeme říci, že úplně všechno je jasné, že na všem se shodnou, protože jsou zde třeba různé kulturní vzorce, pak se zde máme ještě třeba mm, jaksi náboženské aspekty. Takže i v těchto oblastech etiky jsou rozdíly. Musíme ovšem hovořit otevřeně. Naší prací ve výboru Libe je to, abychom upozornili na etické otazníky spojené s robotikou, abychom je pozvali do popředí a abych abychom trošku jaksi zvýšili povědomí o těchto otázkách u všech zúčastněných stran. Například v USA asi před deseti lety bylo rozhodnuto, že na všech eh, univerzitách technického typu jsou nyní katedry, kde se také vyučuje i etika. A to je takové velice mm, praktické rozhodnutí. Až budeme mm, finalizovat svou zprávu, tak je důležité, abychom tam rovněž eh, nastínili nějaké konkrétní praktická doporučení. Děkuji eh, komisi za informace. Mm, také děkuji i našim partnerům. Já bych chtěla říci, že celé toto téma je fascinující a je velice zajím, nesmírně zajímavé hovořit o těchto tématech. Ano, skutečně Jde také o to, že ty etické otázky nejsou něčím vedlejším. Je to zásadní a je to velice důležité vedle té práce, kterou dělá ITRE. 8. listopadu je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a dovolte mi také poděkovat komisi. A nyní se již můžeme podívat na bod 6. Budeme hovořit o... A je to úplně jiné téma. Je to eh, eh, prezentace naší zpravodajky Cecil Kinge. A k jejímu návrhu zprávy o vytvoření evropské eh, sítě evropských eh, styčných úředníků pro imigraci. Cecilie, tady jsi připravená? Takže dostáváš okamžitě slovo. Prosím, děkuji. Grazie, eh, Claude. Ringrazio ancora. Děkuji, Claude. Ráda také děkuji komisi eh, za eh, změněný návrh eh, nařízení a rád využiji svůj prostor, abych vám popsala hlavní změny v tomto textu. Tahle, ten, ten, ten, ten, ta věc styčných úředníků pro imigraci, to už je věc, která se táhne od roku 2004, to není nic nového. A v roce 2011 také došlo ke eh, změně a zahrnuli se sem eh, tedy eh, ty styčné agentury. A teď tady komise chce podpořit koordinaci vztahu mezi styčnými úředníky tak, aby mohli lépe vykonávat nebo naplňovat priority EU v oblasti migrace. A právě tak, aby se mohli standardizovat jejich úkoly. Já jsem předložil některé pozměňovací návrhy. Ty se týkají definice styčných úředníků, protože ta musí být e, stejná v, e, pro komisy, členské státy i agentury. Čili jedná se o člověka, který je e, vyslán do třetí země a řeší tam otázky související s migrací. A tady jsem eh, raději nahradila ten eh, otevřený seznam eh, komise širší terminologii, která hovoří o migračním fenoménu. Takže tady máme určité úkoly pro styčné úředníky a já si myslím, že třeba je definovat podrobněji, než to dělá komise, zejména pokud jde o souvislost se třetími zeměmi. Tam jsem přidala Eh, místní úřady a organizace občanské společnosti. Potom, pokud jde o eh, eh, zpracovávání a schromažďování informací, tak tito styční důstojníci mají tedy určité operační úkoly, mají tam určité poznatky ve třetích zemích, ty jsou velice důležité pro, podpory, pro podporu spolupráce se třetími zeměmi a také budou moci naplnit určité požadavky, pokud jde o informace pro tvorbu imigrační politiky na evropské úrovni. Byly podány určité pozměňovací návrhy a já jsem také ve svém návrhu e, konkretizoval informace, které je třeba poskytnout v souvislosti a s e, profily týkajícími se pohlaví a věku. Také jsou to informace e, pro třetí eh, země a také povinnosti při eh, sledování základních práv. A právě eh, dodržování základních práv, na to jsem se zaměřila nejvíce. Předložila jsem k tomu průřezový pozměňovací návrh, který specifikuje, že funkci eh, styčného úředníka je třeba vykonávat eh, právě s eh, ústou k základním právům zejména zranitelných, všech a zejména zranitelných lidí. Pokud nemají k tomuto žádnou konkrétní kvalifikaci, tak je třeba, aby byli vyškoleni na zacházení s lidmi v zranitelné situaci bude třeba tam eh, zahrnout odborníky eh, na ochranu eh, nezletilých. Potom tady mám také k řízení. Tady jsem přidal možnost, aby parlament, co by spolunormotvůrce, mohl vyslat zasedání na to, tedy zástupce na toto zasedání jako pozorovatele. Doufám, že komise tady nebude proti tomuto. A také navrhuji, aby parlament dostával priority a úkoly v tom um, obročním eh, programu, protože to je také velice důležité. Parlament by měl eh, mít eh, přístup k tomuto už jsem měla eh, zasedání se stínovými zpravodaji, pracovali jsme konstruktivně zatím a těším se na spolupráci eh, s nimi a doufám, že ten návrh bude přijat co nejdříve. Děkuji. Děkuji, Cecil. A teď můžeme eh, dát slovo našim stínovým zpravodajům za EPP. Je to Alessandro Mussolini. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už jsem eh, uvedla dříve, myslím si, že je mm, dobré eh, vytvořit tyto ehm, styčné eh, důstojníky, ty, ty, ty styčné pracovníky. Paní zpravodajka už vymazala řadu odstavců v tom původním textu a to je, myslím, dobře. Také souhlasím s odkazem na organizace občanské společnosti, kde se ehm, tedy hovoří o... No, co, což navazuje na téma nestátních organizací. Ale eh, v návrhu paní zpravodajky nakonec eh, je jedna nebezpečná věc a sice, že eh, tento styčný pracovník mm, nakonec je zbaven určitého obsahu, protože mm, tady je třeba hovořit o základních právech a tady eh, úvodní ustanovení číslo 4 eh, se hovoří o v tom se hovoří o, o dodržování lidských práv, ale to neustále odkazování se na lidská práva a vymazání cílů eh, mezinárodní, mezinárodní organizace práce je, myslím, velký problém, protože v zásadě jde o to, aby tihle lidé Mm, byli tedy eh, zapojeni v úkoly, které se týkají migrace, eh, návratu a tak, a tak dále, ale najednou eh, se z nich stávají spíše ochránci práv, než lidé, kteří řeší migraci. Dále se tady nechávají ty tři zdroje. Pořád jsou tady tedy lidé z komise, z agentur a ze členských států. Pokud tedy eh, změníme jejich funkci a uděláme eh, z nich něco, co původně dělat, eh, co, co, čím původně být neměli, bude to mít také ten dopad, že to ovlivní principy subsidiarity a svrchovanosti členských států. Dáme jim úplně jiné úkoly, než měli. A pořád se tady bude hovořit o tom zajišťování základních práv. Znamená to, že tato práva mm, tak trochu mm, tady prodlehnou inflaci, protože, eh, nebo se vyprázdní, pardon, protože eh, kolikrát se tady o nich má mluvit. Čili já jsem určitě pro nějaké takové, eh, pro nějakou takovou, pro nějaký takový evropštější orgán, ale zpravodajka nakonec z nich dělá něco jiného. Dělá z nich něco, co, čím původně být neměli. Děkuji vám. Eh, za Alde a za Zelené tady nejsou stínoví zpravodajové. Takže Marek s a za Goe. Chcete mluvit za Alde? Za Natali? Tak pardon, tak Sofie bude než hovořit za Alde, prosím. Děkuji. Natalie Grisbeck, která je naší stínovou zpravodajkou, mě požádala, abych přečetla její sdělení. Tam je řečeno francouzsky. Musím se omluvit za svou nepřítomnost a děkuji Sofie, to jsem tedy já, za to, <laughs> že předá tuto zprávu. Děkuji také Cecil za její práci na návrhu Evropské komisi. Děkuji také za pozměňovací návrhy Cecil, protože tam dává další pojistky, které zajistí dodržování základních práv u těchto sítí. Jako místo předsedkyně mezi skupiny pro práva dětí jsem také velice ráda, že se tam hovoří o právech dětí a o možnosti tomuto věnovat podle podměňovacího návrhu zvláštní prostředky. Stejně tak jako kolegyně a kolegové jsem přesvědčena o tom, že tato organizace by měla sehrávat zásadní roli v řízení migračních toků, ale také v otázce Eh, lidských práv ve třetích státe, státech a pozdě na 24 je proto pro mě zajímavý. Během prvního zasedání stínových zpravodajů jsme diskutovali o možnosti nových eh, mechanismů, které by zajistily, že státy budou sdílet a ehm, údaje, které získají tito styční úředníci. Chceme, aby text byl minimálně v této oblasti jasný. Je potřeba se vyhnout tomu, aby tato platforma byla jenom nějakou prázdnou skořápkou, aby si tedy státy potom nechávali, nenechávali všechny tyto údaje eh, pod zástěrkou toho, že je potřebují eh, pro naplnění svých eh, životních zájmů. Takže děkuji mnohokrát za dosavadní spolupráci a budu se těšit na další spolupráci a v co nejrychlejší době. Děkuji. Děkuji vám, Sofie to dostává slovo Marie Kristýn Zaguem. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já také děkuji, Cecil. Do zásadní míry souhlasím s jejími návrhy a pozněvacími návrhy. Mám za to, že se jedná o téma, pokud jsem to tady dobře pochopila z přístupu Evropské komise, je najít nejkomplexnější přístup k migrační problematice. Já myslím, že to je proto výborná příležitost. Určitě chceme na základě roku 2015 a 2016 vytvořit trochu rozumnější migrační politiku. Nicméně nechci, abychom se vraceli jenom k těm problematickým zemím v, uvozovka, v uvozovkách, které jsou eh, ve Středomoří. Minulý týden jsme dostali počet vydaných trvalých eh, nebo dlouhodobých pobytů a zjistujeme, že už třetí rok po sobě se jedná o ukrajinské občany, které v největším počtu využili těchto pobytů k povolení. 500 tisíc lidí se to týkalo, takže si opravdu myslím, že se jedná o ten největší počet. Protože žádný jiný stát nebyl zdrojem takovýchto migračních pohybů. A říkám pohybu. A my se pořád díváme jenom na jich. Takže jsem chtěla předložit pozněvací návrhy, které by Eh, tuto situaci vyvážili, tak abychom nebyli eh, pouze posedlí jihem, byť tedy jsou tam důležité migrační toky, kterým se říká, že jsou nezákonné. Takže Cecil, já myslím, že se zhodneme na tom, že pokud se jedná o nelegální přistěhovalce, a já děkuji za pozněvací návrhy v tomto smyslu, tak je to z toho důvodu, že neexistují zákonné cesty, jak se do Evropy takto dostat. Takže myslím si, že určitě by bylo dobré srovnat ty země, které nevyužívají těch legálních kanálů a ty, které používají je. Já jsem velice rád, že tady ty Ukrajince máme a že můžou přijet třeba pracovat do Polska, protože 87% e, případů tam se jedná o pracovních povolení a opravdu drtivá většina z nich přijíždí do Polska. Nicméně zamysleme se i nad tím a vytvořme si globálnější pohled na migrační problematiku. A potom by si trvala na tom, že je potřeba se podívat nejenom na ty, které přijíždějí, ale také ti, kteří odjíždějí. Protože když se podívám na ty počty Ukrajinců, no tak eh, je jich tam skoro milion a jsem přesvědčen o tom, že tam jsou lidi, kteří stejně taky odjíždějí. A my se nikdy nedíváme na ty počty, které odjíždějí, stejně tak, jako se nedíváme na Evropany, kteří se stěhují do jiného členského státu. Čili pokud chceme opravdu komplexní pohled na věc, tak je potřeba se na to podívat, berou s úvahou všechny tyto souvislosti. A pak jsem se ztratila v poznámkách. Už to mám. Mám ještě otázku k pozměňovacímu návrhu Cecil, které se týkalo plánu budoucích přesunů. Nevím úplně přesně, co to znamená a potřeboval bych to dovysvětlit. A také, jsem předlož, také předložím pozněvací návrhy týkající se údajů, které by měly být co nejčastěji anonymizovány, protože většinou nemáme důvod k tomu, abychom jménné údaje uchovávali. Chceme-li tedy dobře pochopit eh, povahu migračních toků. A teď, co se týče posílení dialogu se třetími zeměmi, tak tady mám za to, že potřeba bychom si trvali na tom, že tedy existují třetí státy, které dodržují základní práva a lidská práva a jiné ne. A že posílená spolupráce a dialog s nimi by měly brát v úvahu i tuto záležitost. Prostě existují země, se kterými posilujeme dialog a spolupráci v oblasti migrace a měli bychom tedy pochopit hlubší důvody k migraci, ale myslím si, že v této oblasti bychom se měli zamyslet nad rezervami, které tam ještě jsou, tak abychom prostě pochopili toky migrační z těchto zemí. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě než dám slovo uh, zpravodajce, uh, chtěla k tomu dodat něco komise? Nebo stručně? Dobrá, tak stručně, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem eh, poslouchal tlumočení do francouzštiny a tam eh, bylo nějaké spoždění. Tak tady máme eh, otázku na komisi ohledně zajištění povinnosti používat platformu, o které se hovoří v textu. A my už jsme se o tom bavili dříve. Myslíme, že článek 5 tím, že, ho, že je tam zmíněno slovo šel a zajišťuje, no, poskytuje dostatečnou záruku a komise nemá nic proti posílení tomu, aby členské státy si sdílely informace efektivně na té platformě. Dobrá, děkuji za to, že jste zreagoval na tu otázku. Cecil, přejete si to uzavřít? Děkuji vám. A děkuji také všem eh, kolegům eh, za eh, jejich příspěvky. Povedeme o tom další zasedání, tak abychom si všechny tyhle věci mohli probrat, stejně tak jako jiné návrhy nebo další návrhy. Pokusím se zareagovat tady na jednu věc, která se týká lidských práv. Já myslím, že to, co jsme dali do toho dokumentu, nebo ten úmyslem nebylo. na Změnit funkce, jo. Jde prostě o to, že lidská práva nelze oddělit od migrace jako od fenoménu, takže se snažíme tady znovu připojit ten eh, aspekt lidských práv k migraci. Když se dívám do toho textu, tak eh, Vidím, že lidská práva jsou tam zmíněna jenom v úvodním ustanovení eh, v textu komise, takže cílem bylo zaměřit se více tady na lidská práva. Ale myslím si opravdu, že tady eh, zachováme povahu a fungování ILO. Pokud je o ELSO, tak eh, tady bude dobré, když tu dělící linie narysuje komise protože zatím já mám velice málo eh, úředníků, takže ti se asi nebudou schopni zabývat celým územím. Závěrem bych vznesla otázku. Jsem ráda, že Alde eh, je potěšena eh, tím důrazem na nezletilce, který jsme sem přinesli. My samozřejmě eh, chceme eh, zlepšit ochranu všech eh, zranitelných, včetně dětí. Já jsem spolu s Kristýn předložila pozměňovací návrhy, které upozorňují na to, že někteří lidé přijedou do Agadezu a tam uvíznou. takže eh, se eh, musíme zabývat tím, kam ti lidé eh, můžou dál, musí přijít do Evropy, nebo můžeme mít tam nějaký globální mechanismus toho. Takže prostě různá místa, kam, na, na která by se mohli obracet. Určitě by bylo zajímavé vědět, kam lidé, kteří se vydají na cestu, chtějí se nakonec dostat. To je něco, co bych chtěla eh, promítnout do toho textu, aby eh, lidé neuvízli eh, v nějakém váku mezi jedním územím a druhým. Děkuji Cecil za práci na této agendě, děkuji také stínovým zpravodajům a přeji hodně štěstí s dalšími schůzemi. 19. listopadu je termín pro pozněvací návrhy. Ještě jednou děkuji za odvedenou práci a můžeme se s mírným předstihem dostat k dalšímu bodu, pokud zpravodaj může začít. Jedná se o návrh zprávy o reformě VISu. Může Carlos začít? Dobrá, to v tom případě mu i hned dám slovo. Pan Coelho tedy předloží návrh své zprávy. Děkuji, budu mluvit portugalsky, pane předsedo como são testemunhas, não me tenho cansado de repetir. Musím neustále opakovat, že Schengen a volný pohyb jsou jedním z největších úspěchů evropské integrace. Chci ale připomenout, že to musí jít ruku v ruce s opatřeními, které zajišťují bezpečnost na společných hranicích a že to jde také ruku v ruce se spoluprací policistů na našem území. Volný pohyb a Schengen si vyžadují společnou politiku v oblasti víz, která zajistí naši bezpečnost a svobodu. Tak, aby ať už k nám někdo přijede pouze na turistickou návštěvu nebo pracovat a nebo studovat, tak aby eh, jeho pobyt byl řízen touto společnou evropskou vizovou politikou. A má to pochopitelně návaznost i na vizový informační systém. Vyhneme se tak eh, tomu, že si lidé budou vybírat tu nejméně přísnou zemi. Je potřeba, aby tady tento systém používali tak, jako je konec konců používají všichni příslušní pracovníci, a to jak na ambasádách, konzulátech, tak i na vnějších hranicích šengenského prostoru. Tento systém se týká krátkodobých víz. V roce 2017 bylo vydáno cirka 16 milionů takovýchto víz. Nicméně do šengenského prostoru nepřicházejí pouze turisti. Máme třeba i pracující podnikatele, výzkumné pracovníky, studenty, nebo třeba lidi, kteří jezdí na návštěvu za rodinnými příslušníky v Evropě. Na ty se vztahuje také VIS. Podle Eurostatu jeden milion osob odjelo do Evropy za prací. Více než milion přijelo studovat. Jsou to lidé, kteří se nezapisují do žádných databází. Ana Gomeš odkazovala na slabiny tohoto systému hovořila o těch zlatých vízech. Takže upozorňovala na to, že zde máme přece jenom určité problémy. Nicméně, reforma VIS to změní. Řekněme, že nějaký Kanaděn bude chtít do Evropy žít, tak bez ohledu na to, v jaké zemi bude chtít, bude chtít žít, tak jeho víza budou zapracována do toho systému. Řekněme, že bude mít španělskou manželku, která žije v Belgii, tak v podstatě my potom zajistíme, že všechny tyto osoby se dostanou do toho systému, ať už budou v Evropě kdekoliv, a nebudou spochybňována jejich práva žít a cestovat po Evropě. Nicméně, VIS má i určitou bezpečnostní chybu. Nemůžeme totiž očekávat, že turisté budou muset přistupovat na stále intenzivnější opatření, pakliže taková to nebudeme chtít i po osobách, které přijíždějí na další dobu. Jinými slovy tedy, my si trváme na tom, aby při udělení jakýchkoliv víz předcházely bezpečnostní kontroly, které jsou přiměřené a potřebné a v souladu se zákonem. Pokud bude to potřeba, v systému musí být zabudováno i mechanické ověření. Schengenem jsme vytvořili jedno správní místo a to by mělo být k dispozici ve všech členských státech. Tyto, ref, tyto kontroly musí probíhat komplexně ještě předtím, než budou vydána víza. Evropská komise to navrhuje tak, že lidi s dlouhodobým pohybem by byli podrobováni této kontrole až poté, co jim budou vydána víza, což je nesmysl, nemusí to být předtím. Máme systémy VIS, máme systémy SIS. Nemůžeme vycházet jenom z toho, co máme. Musíme naopak maximalizovat možnost bránit Schengen a volný pohyb. VIS tedy musí být schopen rychle a bezpečně na každou situaci reagovat a proto chceme tento systém posílit. Systém VIS je centralizovaný, budou, bude narůstat eh, kybernetické ohrožení Máme tady také možnost napadení komunikační infrastruktury mezi centrálou a jednotlivými státy a z toho důvodu chci, aby byly tato opatření posílena. Pro tuto chvíli jsou nechána na členských státech, ale po této reformě všechny členské státy budou muset zavádět takováto opatření. A to tež platí i pro EULIZu, která je zodpovědná za bezpečnost centrálně. Veškerá opatření také musí dodržet harmonogram a rozpočet. Máme tam také nástroje spolehající se na VIS a proto je to platí také. Bojuji také za to, abychom posílili kontrolní mechanismy, které má k dispozici Evropský parlament. A chci, aby komise se musela před Evropským parlamentem v této oblasti spovídat. Pak tam máme termín dva roky, zatímco Evropská komise chtěla mít tady opravdu biankošek sama pro sebe i pro členské státy. A nakonec, pane předsedo, kolegyně a kolegové, jaká opatření do... navrhuji v této zprávě, kterou dnes předkládám a budu se také pochopitelně těšit na stanoviska stínových zpravodajů. Doufám, že společně vybudujeme společný postoj Evropského parlamentu. Jedná se o velmi komplexní návrh. Blížíme se také ke konci funkčního období, takže jednání musí probíhat rychle, jsou urgentní. Musíme spolupracovat s eh, komisí, s agenturou pro eh, základní práva a budeme mít s nimi další jednání a stejně tak nás čeká i setkání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji a děkuji také za intenzivní práci na této důležité agendě. Za stínové zpravodaje Petr Niedermiller bude zastoupen kolegyní. Děkuji a děkujeme také Evropské komisi za návrh a děkujeme panu Koeliovi, říká paní Sepl, za tento návrh zprávy, který je dobrým východiskem k další diskusi. Petr Niedermiller eh, je bohužel nepřítomný a chci ho zastoupit a zmínit pouze pár aspektů. Máme určité výhrady týkající se potřebnosti a přiměřenosti zahrnutí údajů a eh, dlouhodobých rezidentů do VISu. Snižuje se také u dětí věk pro odběr otisků prstů, a hovoříte tam také o přístupu pro očetř a také nápravné prostředky, především v souvislosti s návrhem o interoperabilitě. Předložíme pozněvací návrhy, které vylepší v těchto oblastech návrh komise. Budeme ale konstruktivně spolupracovat se spravodajem a budeme se těšit na to, že se nám podaří vyřešit zbývající otázky. Děkuji. Tak, teď paní Veržia nechce. Ana Gomeš, prosím. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat panu Koeljovi za jeho práci a za jeho návrhy, které, se také, které také vycházely z pracovní skupiny sledující Schengen. Já do ní patřím, vede ji Carlos Coelho. Takže ještě jednou za to děkuji a chci říct, že jsem si s velkým zájmem vyslechla to, že se budeme zabývat držiteli těch zlatých víz. Já si myslím, že to je zcela zásadní věc. Že to je opravdu to bezpečnostní minimum, co můžeme udělat. Ale není to jenom záležitost bezpečnosti, je to také záležitost spravedlnosti. A měli bychom se tím zabývat při příležitosti této reformy. Máme tedy různé země, které mají kromě těchto zlatých víz ještě systém pro slučování rodin, kde jsou ještě méně jasná kritéria než u těch zlatých víz. Takže máme třeba držitele těch zlatých víz, kteří následně přivedou do naší země rodinné příslušníky v rámci slučování rodin a na ty už se nevztahuje vůbec žádná kontrola. Budete se tím ve svém návrhu zabývat? To je tedy první věc. Za druhé, pracovní skupině pro Schengen jsme dospěli k závěru, že tam jsou problémy kontrolovat důsledky vydávání vnitrostátních víz, která se nedostávají do žádných databází a navíc statistické údaje kontroluje komise pouze částečně. Třeba Libie a Malta. V podstatě ve chvíli, kdy Malta zavřela ambasádu v Libii, tak jsme přišli o statistiky. Ale přesto tedy běžel i nadále systém prodávání víz vnitrostátních, tedy maltských. A na základě těch maltských víz pochopitelně potom ta osoba klidně další den může odjet do jiného státu v rámci Schengenu. Takže tady opravdu je potenciálně bezpečnostní riziko Vždyť nekontrolují ani statistické údaje. Tak by mě zajímalo, co chcete s touto situací udělat. Děkuji. Už se nikdo další nehlásí, tak já poprosím pana zpravodaje Karlose, zda chce svými komentáři toto téma zakončit, ale ještě dáme předtím slovo komisi, pokud se chce komise vyjádřit. Prosím. Děkuji, dobré odpoledne. Já bych chtěla opravdu poděkovat jak zpravodaj, tak jeho kolegům za to, že zpracují, že pracují na tomto návrhu. Opravdu výsa jsou zásadní nástroj pro členské státy, pro harmonizaci své, svých politik. Bylo vydáno asi 16 milionů šengenských víz každý rok a je zde asi 1 milion operací každý den. Mm, nicméně Kamise se domnívá, že tento systém může být ještě dále zlepšen a to je také cílem tohoto návrhu. Máme zde také návrh o ETIASu a návrh o ECRIS. Budeme usilovat o to, aby zde byla správná kontrola na hranicích šengenské oblasti. E, jak už jsem hovořila, máme zde ten systém VIS, který musí být eh, plně koherentní, musí to být také v souladu s legislativou o interoperabilitě, o které se teď hovoří na trialogu. Jsou zde všechny jednotlivé komponenty toho přístupu o interoperabilitě, které všechny musí být eh, soudržné. Komise je ráda, že zpravodaj podporuje eh, ty informace, to, nebo tedy komen, pardon, zpravodaj má jiný návrh ohledně těch dlouhodobých výz a těch povolených pobytů, takže budeme ještě dále diskutovat na, o těchto věcech. Pak jsou zde ještě další věci, které jste zmínili a které se budou um, probírat v rámci trialogu, takže budeme usilovat o to, abychom se k těm diskusím v rámci trialogu dostali co nejdříve, aby se to všechno stihlo ještě v rámci tohoto legislativního období. Děkuji. Děkuji a ještě, Karlosi, máš eh, poslední slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům, kolegyním za dobrou spolupráci. Tato zpráva je velice důležitá. Já bych se chtěla vyjádřit k otázce Ani Gomeš. Ve své zprávě jasně eh, navrhuji určité změny eh, v porovnání s návrhem komise, abychom tam právě začlenili i rodiny. To znamená, ta první otázka, nebo to, to, ten první problém, který nastínila paní Gomeš, ten již v té zprávě řeším. A pak jste také hovořila o těch statistikách a o těch národních vízech. My chceme, aby členské státy byly donaceny um, k tomu, aby kontrolovali své systémy, aby se dotýkalo i vydávání víz. Teď pracujeme na právních uh, otázkách, jak to uh, naformulovat v legislativě doufám, že nebudeme muset bojovat s radou, protože si myslím, že všichni chápou, že je nesmysl kontrolovat eh, situaci poté, co už to výzum bylo vydáno. Spíše je dobré učinit tu kontrolu předtím. A v tomto smyslu mm, také navrhuji mm, příslušnou, příslušný návrh té zprávě a počítám s vaší podporou. Děkuji, Karlosi. Opravdu si myslím, že toto je rovněž jedna z nejdůležitějších eh, úkolů našeho výboru. Děkuji za, za to, že na tom usilovně s kolegy se stínovými eh, zpravodaji pracuješ a chci ještě říci, že se změnila lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Teď je to 13.11. Děkuji ještě jednou zpravodaji i dalším kolegům, kteří vystoupili v diskusi. A už se můžeme přesunout na další bod, bod 8 jsme trošku napřed, takže mi dovolte jenom ověřit, zda zpravodaj pan De Jong souhlasí s tím, abychom zahájili tento bod trochu dříve, než bylo plánováno, protože nás čeká poměrně dlouhé hlasování. Dobře, takže zpravodaj mi dává svolení, můžeme tedy zahájit další bod trochu dříve. Jedná se o provádění listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU Pan zpravodaj připravil návrh stanoviska, pan zpravodaj Denis de Jong a nyní ho představí. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Musím říci, že v tomto stanovisku jsem byl trošku na rozpacích, jak se vypořádat s tím omezením počtu znaků. Protože jsem chtěl mluvit o obsahu, také jsem chtěla říci, že i e, náš výbor se o to velice zajímal. AVKO se tomu věnovalo, mělo mnoho schůzí, mm, snažil jsem se to velice pozorně sledovat, zajímalo mě to. A nakonec se ukázalo, že se tak nejedná o to, zda je dodržována listina základních práv EU v členských státech, ale spíše, že ten text hovoří o tom, zda sami evropské orgány dodržují tu listinu a zda mm, jak si ji mm, provádějí. A na to jsem se tudíž zaměřil. Snažil jsem se vycházet eh, přímo z eh, práce AFKA. AFKO vycházelo ze velice zajímavé studie, která se týkala různých oblastí. Pak zde byl rovněž i pracovní dokument, který byl k dispozici, kde se řešilo například, kolik pozornosti se klade ještě dalším eh, orgánům, jako je třeba Evropská umluva o lidských právech eh, nebo Evropský pilíř sociálních práv, Evropská sociální charta. pak také, jaký je vztah mezi listinou a mm, zprávy sociálně-ekonomických záležitostí EU. Tomu se AVKO věnuje poměrně podrobně. A pak také, jak je to s používáním listiny v agenturách Evropské unie. Pak další věc je jaký e, přístup k opravným prostředkům mají oběti porušení základních práv v souvislosti s podnikáním ve třetích zemích. Pak se ještě hovoří o stanovení podmínkách, dodržování listiny pro možnost využívání fondů EU. O tom se rovněž hovořilo v AFKu poměrně rozsáhle. Já sám jsem připravil několik pozměňovacích návrhů a budu se snažit přesvědčit i stínové zpravodaje, aby tak rovněž učinili, protože si myslím, že je možné k tomu říci ještě více, eh, než je zde pouze těch pět odstavců. Takže za prvé například posouzení dopadu na lidská práva. Eh, někdy to komise dělá, někdy ne. Myslím si, že by to mělo být prováděno systematicky. Dále různé vnější dohody. Velice často chybí systematický přístup, který se týká právě posouzení dopadu na dodržování lidských práv. I u agentur bychom mohli zajít ještě více do hloubky. Myslím si, že i třeba sama Agentura pro základní práva EU doporučuje, že by bylo dobré, abyste bylo určité rozhodnutí nebo dokonce nařízení, eh, které by jasně Eh, odkazovalo na to, že je nutné respektovat listinu. A agentury obecně by měly listinu dodržovat nejenom pouze ty dvě agentury, které jsou tam zmíněné. Eh, agentury by měly používat ty zásady listiny a mělo by docházet k, také k oznamování porušování lidských práv. Takže eh, myslím si, že ještě nakonec připravím mnohem obsáhlejší dokument, než ten, jaký jsem vám dnes představil. Děkuji, pane Dango. Já jsem, nebo ten název zní Provádění listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU. Což mi tedy přišlo jako velice zajímavé protože většinou hovoříme o tom, jak je ta listina prováděna v členských státech, ale zde se zaměřujeme na to, jak je to prováděno přímo v eh, institucích EU. Mm, je to institucionální otázka. Uvidíme ještě, jak si s tím poradí AFKO. Je to docela taková zapeklitá otázka, takže uvidíme, jak si s tím nakonec poradíme. Děkuji a myslím si, že nakonec výsledkem bude další kvalitní stanovisko našeho výboru. Ještě chci ověřit, zda už se nikdo nechce da- eh, přihlásit. Ještě eh, Roberta. Děkuji, pane předsedo, já, na, já zde zastupuji Barboru Matoru za EPP, která musela odejít, takže já přečtu její stanovisko. Barbara by chtěla poděkovat panu zpravodaji De Jongovi za práci, kterou odvedl na tomto stanovisku. Spra- ta zpráva z Avka ještě není úplně hotová, takže uvidíme, jak bude ten konec. Eh, zde se říká to, že listina Eh, je vlastně primárním právem. Libe by mělo být průkopníkem eh, boje, v boji, aby ta listina byla dodržována a prováděna. To stanovisko eh, zní poměrně vyváženě, vychází z ustanovení smlouvy, je tam pouze několik bodů, které by Barbara chtěla ještě projednat bilaterálně se spravodajem. EPP předloží pozměňovací návrhy, které ještě více vyváží text. My nepodporujeme návrh na stanovení podmínky dodržování listiny pro možnost využívání fondů EU v rámci VFR 2021 2027 a v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji, Roberto, že si zastoupila paní Barboru Materu za EPP. Někdo další do diskuse? Chce někdo vystoupit za SAD? Christine Deloy Bonifay? Birgit. Ano, děkuji. Já zastoupím Kristýn, omlouvá se za svou nepřítomnost. Má nějakou neplánovanou schůzku v Paříži. Přečtu její vyjádření. Kristýn říká, já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji Jongovi za kvalitní práci. Souhlasím s těmi ekonomickými a sociálními aspekty. Eh, je třeba dávat více eh, mm, pozornosti do eh, zprávy sociálně-ekonomických záležitostí EU, pak tam také třeba spadá i vzdělávání a sociální zabezpečení. Toto všechno musí být bráno v úvahu. Ještě plně podporuji jeho žádost, aby se zrychlila jednání o e, přístupu Evropské unie k úmluvě um, o lidských právech. Um, pak je článek 51 říká, že listina se použije pouze při provádění evropského práva, ale máme zde mnoho rozsudků a mnoho judikatury, která přispěla k určitému zmatení. Potřebujeme tento článek ozřejmit aby to pomohlo členským státům lépe vymáhat dodržování lidských práv. A ještě poslední prvek. Eh, myslím si, že listina nám ukládá, abychom byli proaktivní, abychom prosazovali proaktivně eh, dodržování lidských práv. Měli bychom zakročit ještě dříve, než dojde k samotnému ohrožení. Je to taková spíše technická otázka ale mohli bychom to využít k tomu, abychom zároveň vyslali i silný politický signál. Před pár týdny se setkali ministři v Lucembursku a Polsko tam zablokovalo uh, jednání. Jednalo se právě o udržování lidských práv, je to vlastně bezprecedentní, to znamená, že i samotná ta listina je pod tlakem a já proto spolehám na zpravodaje a stínové zpravodaje. Děkuji. Pan Dajank už nechce vystoupit. No, myslím si, že to bylo poměrně, nebo já mohu být už stručný, těším se na pozměňovací návrhy. Chci jen připomenout, že lhůta pro jejich podávání je už velmi brzy. 12. listopadu doplňuje pan předseda v 5 hodin odpoledne. 12. listopadu, to mám na starosti já oznámit tuto informaci, proto dostávám příplatek, abych říkal tyto důležité informace. Takže 12. listopadu v 5 hodin odpoledne je lhůta. Tím, jak končíme své legislativní období, tak mám pocit, že mnoho kolegů začíná chybět. Je možná trošku těžké koordinovat eh, tu práci ale je důležité, abychom mm, to všechno dokončili. Děkuji také personálu, který se snaží o koordinaci, aby se byla určitá reakce na ty návrhy stanovisek a zpráv. Jestli ještě Barbara Nolin za komisi, chcete se vyjádřit? Určitě máte prostor. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že rovněž vítáme toto stanovisko, gratulujeme panu zpravodaji De Jongovi. Sdílíme stejný cíl. Listina by měla být známější, lepším způsobem prováděna, zejména v evropských institucích, ale také i v členských státech a v občanskou společností. Chtěla bych jen dodat, že ohledně té úmluvy o lidských právech se to teď trošku pohnulo. Eh, pracovní eh, skupina rady o tom začala diskutovat a znovu se to eh, jak se rozjelo, a aby, aby tam došlo k pokroku, takže to je určitá dobrá zpráva, kterou snad můžeme říci na konec dnešního jednání. A nakonec mohu říci, že se těším, až bude hotovo toto stanovisko ještě zřejmě podrobnější. Děkuji eh, zástupkyni komisi, děkuji také panu zpravodaji De Jongovi a opakuji, že lhůta pro předložení návrhu je 12. listopadu. Já teď navrhuji, že si uděláme přestávku a hlasovat začneme přesně v 17.45. Do té doby je přestávka. Děkuji.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 Oh, sorry. <laughs> Then need give anyone else a shock. Uh, colleagues, uh, we, uh, Takže kolegové, uh, začínáme s hlasování bez ohledu na to. Takže začínáme hlasovat bez ohledu na to, kdo je přítomen a kdo nikoli, jenom bych to vysvětlil. Budeme hlasovat o čtyřech věcech a o jedné věci, eh, která se týká a příslušníků agentury pro monitorování drog. Jedno z hlasování je velice dlouhé, protože tam není moc kompromisu a omlouvám se předem za délku tohoto hlasování. Jenom bych to vysvětlil, eh, rozdělíme to na dnešek a čtvrtek, ale ve čtvrtek nebude jedna z velkých frakcí přítomná, takže znovu se omlouvám za délku hlasování takhle v pondělní večer, ale pokud se budeme eh, soustředit, tak to jistě eh, zvládneme co nejrychleji. A dobrá zpráva je, že ve Štrasburku toho nebude eh, příští týden. Eh, u Libe nebývá tolik dobrých zpráv teď, eh, ale tohle je aspoň relativně dobrá zpráva. Protože máme tolik práce do konce mandátu. Takže první věc, zpravodajka tady není, ale budeme hlasovat rovnou o mm, stanovisku Libek a Evropskému sociálnímu fondu plus Vzhledem k eh, napětému harmonogramu eh, jsme museli rychle pracovat a z tohoto důvodu eh, děkuji zpravodajce za a s tím zpravodajem za kolektivní snahy. Paní postaje není, někdo mává. Ano, pane předsedo. Já mám, nemám kartičku. A rád bych eh, hlasovala tedy jenom tím, že budu hlas, eh, zvedat ruku. Tak majte, eh, vzhledem k tomu, že teď máme před sebou opravdu těžké věci. Mohla by si poslat si někoho pro kartičku. Někdo vám ji jistě může přinést. A my to zatím budeme tedy zaznamenávat. Dokud si nepřipratíš, ne, nepřipratíš. Máte všichni své elektronické kartičky, pokud ne? A, ah, máš ji najednou. Tak všichni ostatní buďte poctiví a můžeme přesně hlasovat. Dobrá, ale jak říkám, teď budeme hlasovat eh, k tomuto návrhu eh, Rady a parlamentu k sociálnímu fondu eh, plus. Takže kompromis 12 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 121, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 133, ne? Omlouvám se, ještě kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 21. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24. Zajímavé hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 25. Zajímavé hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26. Zajímavé hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 161, kde eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 165. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 166. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 172. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A kompromis 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 177. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 178. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 179. Kde je zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 180 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 30 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zabít to. 186. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 187. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato 188, zahajuji hlasování. Končím. Přijato 189, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32. Kompromis 32 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 191 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 192. Eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 194. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 195 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 196 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 48 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 49 eh, eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 43. Eh, kompromis 33 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 51 za hlasování. Končím hlasování. 52 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 198 za její hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Přílohy 199 eh, pozměňovací návrh za její hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Blokově hlasujeme o 200 a 201 za její hlasování. A eh, Končím hlasování, zamítnout to Blokově hlasujeme o 53 a 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme on blok 55 a 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Unblock 204 a 205. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Unblock 57 a 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Unblock 206 a 207 a zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Eh, 61 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 63 eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 71, 72 a 2 jsou totožné, za hlasování. Končím hlasování. Přijato a kompromis 2, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7a. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 99. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 101. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 102. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 106. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 109. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Můžeme blokově hlasovat o těch 114 až nemůžeme. Tak ne tak jsem to aspoň vyzkoušel. 114 zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. 115 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 14 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 15 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 116. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 117. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 118. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Jmenovité hlasování o celém textu. Zahajuji je. Uzavírám. Přijato 31 ku 7, nikdo se nezdržel. Pojďme hned dále. Jestli budete chtít nějakou přestávečku nebo něco, tak mě dejte vědět. Teď jdeme k programu pro období 21 až 27 Digitální Evropa. Jaron Lenners, chcete si vzít slovo před hlasováním? Předpokládám, že ne. Tak pozněvací návrh 63 zahajuji hlasování. Uzavírám. Odhlasovali jste? Tak, kolegyně, kolegové, ještě jednou. Pozněvat zpráva pana Lenerse. Začínáme pozněvací návrhem 63. Zahajuji hlasování. Z nějakého důvodu jsme to museli opakovat, nevím proč, ale v každém případě přijato. 64. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 18. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 68. Zahajuji hlasování. 68. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato 74. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 10a. Zahajuji hlasování. Deset A, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 10b. Ne, pardon, to odpadá. Takže 11 a kompromis. Zahajuji hlasování. 11 a. Uzavírám hlasování. Přijato. 11b odpadá. Tak pojďme dále. 27. Pozněvací návrh 27. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 27. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 28. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 93. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 94. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato to ne zamítnuto, pardon. 95. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 96. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Schváleno. 97. Zahajuji hlasování. Uzavírám je Přijato. 98. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 99. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 100. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 101. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Úvodní ustanovení 29. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 2a. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 37. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 47. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 48. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 6. Zahajuji hlasování. Zavírám je. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 50. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozdělce 54. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato 55. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato 56. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato kompromis 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato 59. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. 61. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A konečné hlasování jmenovitě, které tímto zahajuji. Uzavírám přijato, 34 ku 1, 4 se zdrželi. Blahopřeji a dostáváme se k dalšímu hlasování plné uplatňování ustanovení šengenského aky v Bulharsku a Rumunsku, zrušení kontrol na vnitřních hranicích, Spravodaj je pan Sergej Stanišev. Sergej, chcete si vzít slovo? Ne, dobrá, tak budeme pokračovat s hlasováním a začínáme pozněcí návrhem 17. Zahajuji hlasování. Sedmnáct. Uzavírám je. Zamítnuto. Devatenáct. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Také přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 30. Pardon, 39. 39. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Citace, kompromis 1, zahajuji hlasování, uzavírám je. Přijato úvodní ustanovení kompromis 2, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato kompromis 3, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato kompromis 4, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Také přijato a konečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Výborně, Sergej, mimochodem. Dobré kompromisy, krátké hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 36 ku 4 jeden se zdržel, takže blahopřeji zpravodaj. Dobře, takže jak jsem říkal, že nás čekají nějaká další hlasování. Tak tohle je čtvrté hlasování, pak to poslední o e, Evropském rotovacím centru bude kratší. Čili teď nás čeká stanovisko e, k návrhu směrnice o ochraně osob informujících o porušování právních předpisů Unie. Mm, Bylo zde dosaženo dohody, Libe má výlučná, eh, výlučné kompetence ohledně určitých ustanovení, zejména co se týče zpracovávání osobních údajů, a Libe má také sdílené pravomoci ohledně věcí, které se týkají trestně právních věcí a které se souvisejí s takzvanými whistleblowery. Spravodajkou je paní eh, Majte Pagaza Urtundua Ruiz. Nevím, zda se chce přihlásit o slovo. Není tomu tak, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Chtěla bych vás varovat, zde není moc kompromisu, takže vás poprosím o trpělivost a kázeň, abychom se tím prokousali. Takže 33. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 166. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 175. Prosím, hlasujte. 175, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 176. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto, ale tedy o prsa. 179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 180. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 181. Hlasujte, prosím. Nebo ne? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Hlasování zahájeno. Hlasování skončeno. Přijato. Nyní kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 191. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 192. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to rovněž přijato. 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 194. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Hlasujte, prosím. Hlasování dokončeno. Přijato. 199. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 200. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 208. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 211 a 212 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 213. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 214 a 215 jsou identické, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 216. Hlasování zahájeno. Skončeno. Zamítnuto. 221. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. Kompromis 6. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Je to přijato. 228. Hlasování je zahájeno. Končeno. Je to přijato. 229. Hlasování zahájeno. Skončeno. Zamítnuto. Kompromis 7. Hlasování zahájeno. Ano, ještě jsme zapomněli 230. Takže dobře, takže přerušíme kompromis 7. Budeme teď hlasovat o 230. Omlouvám se. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 230. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. Takže teď přistoupíme k hlasování o kompromisu 7. Omlouvám se. Hlasování je skončeno, je to přijato. Kompromis 8. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 233. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. 234. Hlasování je zahájeno. Hmm, občas je to velice uh, blízko. Toto bylo přijato. Teď 235. Kdo je budu trošku pomalejší, ale zase ne o tolik. 235 hlasování je skončeno, je to přijato. 236 hlasování je otevřeno, skončeno, přijato. 239 hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Kompromis 9. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno, je to přijato. 242. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. 243. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to zamítnuto. 244. Hlasování je zahájeno. Skončeno a je to zamítnuto. 248, hlasování je zahájeno, hlasování je skončeno. Je to přijato. 249 a 250, identické návrhy, hlasujte prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 251, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 252. Hlasování zahájeno. Hlasování skončeno. Je to přijato. 254. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. 255. Hlasování zahájeno. Skončeno. Přijato. 256. Zahá, hlasování zahájeno. Skončeno. A je to přijato. Kompromis 10. Hlasování zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 261 hlasování je zahájeno. Hlasování je dokončeno. a je to zamítnuto. 264, 263. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 264. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 265. Hlasování je zahájeno. skončeno. Je to přijato. 266. Hlasování zahájeno. Skončeno. A je to přijato. 267, ne to ne, 268, hlasování je zahájeno, hlasování je skončeno je to přijato. Kompromis 11. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Nyní 271. 271. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 273. Hlasování zahájeno. Skončeno. A je to přijato. 276. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. 278. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. 279. Hlasování zahájeno skončeno. Je to zamítnuto. Kompromis 12. Hlasujte, prosím. A vlastně ještě 280 opravuje se a omlouvá pan předseda. Mm, nějak to nefungovalo stejně. Takže, takže teď hlasujeme o 280C. Teď je hlasování skončeno. Já myslím, že i to hlasovací zařízení už je z toho unavené. Takže zamítnu to. Omlouvám se, Barbaro. Co se stalo? Ještě jsme měli hlasovat o 257. Takže kolegové, kolegyně, omlouvám se, doufám, že mě nebudete nenávidět. Udělal jsem chybu. 267 jsme neodhlasovali, já si myslím, že ano. Opravdu, vynechali jsme 267 před kompromisem číslo 11, takže prosím, rychle to odhlasujme. Takže 267, hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. Takže teď se vrátíme. Nyní, kompromis 12. Eh, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Teď 285. Hlasování je zahájeno. Hlasování je stále probíhá. 285. Hlasování je nyní skončeno, je to zamítnuto. 287. Hlasování je zahájeno. Mm, ještě 286, omlouvá se pan předseda. Takže hlasujeme o 286. Hlasování je zahájeno. 286. Hlasování je skončeno. Hlasovali všichni o 286C? já sám jsem zapomněl hlasovat, říká pan předseda. Takže teď hlasování je skončeno. Ano, takže je to přijato, když pan předseda odhlasoval, takže děkuji koordinátorovi. Um, to bylo opravdu užitečné. 287, nebo to tedy ne, já se omlouvám, už jsem unavený, říká pan předseda, takže 287. Hlasování skončeno. Zamítnuto. Dvěstě osmdesát osm a dvacet dva identické návrhy. Hlasujte, prosím. Já jsem byl tak překvapený tím, že můj hlas je tak důležitý. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Kompromis 13. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 291. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. 292. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Kompromis 14. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Je to přijato. Kompromis 15. Hlasujte prosím a pospěšme si. Končím hlasování. Přijato. 308. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. 311. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je skončeno. Ach, takže zamítnu to. Takže teď musíme hlasovat o všech těch dalších, říká sekretariát. O, pane bože, říká pan předseda. Dobře, takže může, možná bychom mohli udělat ještě ověřovací hlasování o té 311, jestli náhodou protože nás čeká ještě jinak kvůli tomu asi dalších 15 milionů hlasování. Tak nevím jak vy, ale já už jsem docela utahaný. Dobře, takže 312. Nebo o tom se nehlasuje? Dobře, takže 312. Hlasování je zahájeno. Ne, já samozřejmě eh, pravidla dodržuji, to chci říct si oficiálně. Hlasování je skončeno zamítnuto 313, hlasování je zahájeno, hlasování je skončeno. Teď to je zamítnuto. 314, hlasování je zahájeno, skončeno. Je to zamítnuto. 315, hlasování je zahájeno. Teď je skončeno. A je to zamítnuto. 316. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Asi to bude zamítnuto. Ano, je to opravdu zamítnuto. 317. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 318. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to zamítnuto. 319 hlasování je zahájeno. Skončeno. A je to přijato. 320 hlasování je zahájeno. Skončeno. A je to zamítnuto. 321 hlasování zahájeno. Skončeno. A je to přijato. 326. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 341. Teď se přesuneme o celou stránku dopředu až na 341. Máte všichni 341? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 16. Hlas, uh, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 346. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 347. Hlasování zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. 350. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 353. Hlasování je zahájeno, skončeno a je to Přijato. 355. Hlasování zahájeno. Už jsme skoro na konci, tak se prosím soustřeďte. 355. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 356. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. 357. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to zamítnuto. Kompromis 18. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím, o kompromisu 18. Mm, paní Holmajer, už máte kartu? Funguje to? Takže hlasování je končeno a je to přijato. 361. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to přijato. 362. Hlasování je zahájeno. Kdo říkal? Ne. Hlasování je skončeno. 362. Někdo řekl ne v publiku. Moniko, vy jste řekla ne? Nebo aha, tak vy jste řekla ano. Tak, hlasování je ukončeno a já jsem vlastně zapomněl sám hlasovat. Tak teď už je to mm, a je to nakonec přijato. 364. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to zamítnuto. 365. Hlasování je zahájeno. Moniko ještě snad odhlasovala. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 366. Hlasování je zahájeno. Skončeno. A je to přijato. 367 hlasování zahájeno, skončeno, je to přijato. 368 hlasování zahájeno, skončeno, je to přijato. 369 hlasování zahájeno, skončeno a je to zamítnuto. Kompromis 19. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. Kompromis 20. Hlasování zahájeno. Skončeno. Je to přijato. Kompromis 21. Hlasování skončeno. Je to přijato. 380. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Je to zamítnuto. Zahajuji hlasování o kompromisu 22. Zahajuji hlasování o kompromisu 22. Končím hlasování. Přijato. Je to všechno v pořádku? 383 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 384 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 385. Končím hlasování. Zamítnuto. 386. za její hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 387. za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže my jsme hlasovali o 381. Jo, ten jsme hlasovali. Takže prosím, hlasujeme 381. Omlouvám se kolegům. Prostě vraťte se na 381 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď se vracíme zase zpátky na 388 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak právní odůvodnění 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 38 za hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 23 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 45 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24 za hlasování. skončím hlasování. Přijato. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Padesát sedm a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 58, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26. Eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 63. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to 66. Zahajuji hlasování. Bylo se 65. 65. Končím hlasování. Dobrá, tak teď končím hlasování. Přijete 66, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 68, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 70, zahájí hlasování. A 69. Ne, ne, já jsem měl pravdu. Víte, já jsem měl pravdu. Já jsem pravdu, že? Že? Jenom si chci užít ten moment, ano. Takže 70. Takže zahajuji hlasování. No, ale ne, ne, pro bože, pro boha. Tak jsem se mýlil. 69. Zahajuji hlasování o 69. Končím hlasování to. A teď 70. Ne, ne, 5, 5. Pozměňovací návrh 5 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 70, můj oblíbený. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A no, ten je zamítnut. Kompromis 71. Pardon, pozněcí návrh 71. Zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení eh, pozměňovací návrh 6. Eh, Zají hlasování, končím hlasování. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 85. její hlasování. Končím hlasování. Přijato 86. její hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. její hlasování. Končím hlasování. Přijato. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 89 Závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 91 eh, Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 93 Závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 97. a Zahájí hlasování. Ne? A pardon, odpadá. Takže musíme hlasovat o všech těchto. Takže 94. Zahájí hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto 95. a Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 96 za její hlasování. Končím hlasování. Takže pardon, to ruším, toto hlasování, o tom jsme nemuseli hlasovat, takže 97. Zahajuji hlasování o 97. Končím hlasování. 97 hlasujeme. Přijato 98 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 99 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1, 1, 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 1, 1, 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 115, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 13. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nechci to hrát. 125. Zahajuji hlasování. Máme tady takovou náladovou hudbu. Končím hlasování. Přijato. Tohle je opravdu zajímavý Beethoven. Takže to bylo 125, tak teď jsme ukončili hlasování. Nebo co se stalo s tou mašinou? Tak 125 ještě jednou. Končí hlasování. Přijato 126, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 128, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 129, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato a eh, 130 za její hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 131 za její hlasování. Končím hlasování. Přijato 132 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pět a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 136. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 138. zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. 139 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 140. Zahajuji, uzavírám. Přijato. 141. Zahajuji. Uzavírám. Uz... Schváleno 142. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto 143. Zahajuji. Uzavírám. Přijato 144. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto 145, zahajuji, uzavírám. Přijato 147, zahajuji, uzavírám. Zamítnuto 148, zahajuji, uzavírám. Zamítnuto 149 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto 150. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto 152. Zahajuji hlasování. Ne, pardon, 151. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. 152. Zahajuji hlasování. Ne, pardon, přijato to bylo. 152. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 153. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 154. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 155. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 159. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. A nyní konečné hlasování jmenovitě zahajuje. Uzavírám. Přijato 26 k 8, 4 se zdrželi, blahopřeji. It's the Dobře, takže ještě poslední. Máme hlasovat o jmenování tří členů správní rady Centra Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Zkrátím to. Takže prosím, poslouchejte mě. Bude to poslední hlasování, pak už můžeme jít všichni domů. Takže máme zde pořadí tří kandidátů, ale potřebujeme pouze dva a ten jeden, který eh, nebude zvolen, tak se stane náhradníkem. Prosím, když uvidíte jméno svého kandidáta, tak eh, zmáčkněte zelené tlačítko. Takže počkejte, až zazní jméno vašeho kandidáta. Pokud zmáčknete červené tlačítko nebo se zdržíte, tak eh, to nebude započítáno. Čili hlasujeme pozitivně pro Mm, kandidáta, kterého chcete. Já přečtu pomalu jména všech tří kandidátů. Dobře, takže ano, a hlasování, aha, hlasování vlastně má být tajné. Takže prosím, postupujte tak, jak jsem řekl. Takže až řeknu jméno kandidáta, kterého si přejete, tak eh, stiskněte zelené tlačítko. Takže to asi nebude tak úplně tajné. Dobře. Takže nejprve pan Wolfgang Goetz. Dobře, nyní meny maliory. Budeme říkat počty hlasů nebo ne? Ptá se pan předseda. Takže první 27 hlasů, 4 proti. Druhý kandidát Meny Maliory. Kdo máte přání, aby se tento člověk stal členem správní rady, tak prosím hlasujte pro něj nyní. Čili pan Meny Maliori, hlasujte, pokud ho chcete, pokud eh, tohoto kandidáta nechcete, tak nemusíte eh, činit nic. Já jenom ověřím, bylo to všechno jasné u hlasování o tom prvním kandidátovi. To jsou tři kandidáti. Poprosím vás o klid. Já nechci, aby se stala nějaká chyba Eh, možná někdo už je unavený. Takže zkrátka začneme úplně od začátku. Postupně přečtu tři jména. Pokud eh, chcete hlasovat eh, pro někoho kandidáta, tak buď stiskněte zelené tlačítko, protože žádné jiné tlačítko nebude započítáno anebo můžete hlasovat eh, stisknutím tlačítka zdržím se hlasování a tím tedy bude to hlasování tajné. Všechny hlasy budou nakonec spočítány. Na konci každého hlasování řeknu, kolik získal ten člen kladných hlasů. Takže nejprve pan Wolfgang Goetz, prosím hlasujte. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme o tomto kandidátovi, pan Götz. Nyní je hlasování dokončeno. Takže toto je výsledek 19 pro, 7 proti, 8 se stršelo a započítáme 19 hlasů. Nyní, kdo hlasuje pro kandidáta jménem Manny Maliory? Hlasujte, prosím. Hlasování je nyní skončeno. Pardon, je to tedy paní Mene Maliory. 30 hlasů bylo pro a 3 hlasy byly proti. A třetí kandidát je pan Tomas Zabranský. Zabranský. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Tento kandidát získal 18 kladných hlasů, takže já tímto prohlašuji, že kandidáti Wolfgang Goetz a Manny Meliory se stávají řádnými členy a pan Tomáš Zabránský se stává náhradníkem. Ještě vás poprosím o vteřinku strpení, protože nevím proč, ale podle regulí musíme ještě provést závěrečné hlasování. Hlasují všichni způsobilí členové. Jak budeme hlasovat? Dobře, takže prosím, hlasujte, abychom zjistili, že jste všichni byli přítomni. Hlasujte prosím elektronicky. Zda tedy absolutní většina byla pro tento seznam. Ano, opravdu máme absolutní většina byla pro, hlasování bylo skončeno, děkuji vám všem za trpělivost. Bylo to velice dlouhé hlasování, omlouvám se. Jesus Christ.